skupin GUE, NGL, ALDE a ENF jsme dostali žádost eh, o změnu v nominacích ve výborech a v meziparlamentních delegacích. Bude to obsaženo v zápisu ze zasedání a pokud nikdo nepodlo, nepodá nábyt, námitku, tak eh, budou tyto změny považovány za přijaté. Ráda bych také informovala sněmovnou, že společně